nemáte žádné připomínky, můžeme pořad jednání považovat za schválený. Nikdo nic nemá. Nejprve bych vás rád informoval o postupu. Jak víte, spolupracujeme na základě článku 54, to znamená zpráva z vlastní iniciativy. Omlouvám se 55, opravuje mě paní spolupředsedající. 56, 54, průměr je 55. Dobře. Děkuji, Vicky. Další informace. Musím říci, že ta spolupráce byla doposud velmi úspěšná. Byla do ní zapojená paní Ford, paní předsedkyně a také dva zpravodajové, paní Virkenen a pan Juvon. Nicméně po francouzských prezidentských volbách tu s námi bohužel nemůže být, protože eh, má důležité úkoly ve Francii. Rád bych řekl, že dnešní schůze se bude věnovat pozměňovacím návrhům, kterých bylo celkem předloženo 462. Hlasování společného, během společné schůze obou výborů se bude konat ve Štrasburku 18. května. To znamená, že doufám, že po celé té intenzivní práci se nám podaří dospět ke schodě před hlasováním. Téma tedy zní online platformy, jednotný digitální trh, příležitosti a výzvy pro Evropu. Už jsem řekl, že zpravodajové byly dva. Eh, byla to jednak paní Virkenen a kromě toho pan Živé. Nejprve tedy předám slovo paní Ford, aby přednesla několik poznámek na úvod. Já si myslím, že bychom tedy měli pokračovat eh, v prezentacích eh, bylo to skutečně velmi intenzivní zprávy a já se tedy eh, přihlásím o slovo později. Dobře, děkuji. Jako vždy tedy nejprve dostanou slovo zpravodajové, následně stínoví zpravodajové a potom další členové obou výborů. Všichni se mohou přihlásit o slovo. Nejprve tady dostane slovo paní Hena Virkenen, zpravodajka za ITRE a doufám, že někdo za výbor IMKO promluví jménem pana Živena, konkrétně to bude pan Šváb. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Vítám i paní předsedkyni a vítám i všechny ostatní kolegy. Jak řekl pan předseda Buzek, Pan spolu, spoluspravodaj, pan Žuvel, s námi dnes bohužel nemůže být, nicméně jsme spolu velmi aktivně spolupracovali, nejen s ním, ale také se stínovými zpravodaji. Týká se to zprávy o online platformách. Jak již zaznělo, bylo celkem předloženo 462 pozměňovacích návrhů. Ráda bych tedy poděkovala všem členům obou výborů, protože se do eh, celého procesu velmi aktivně zapojovali. Musím říci, že pozměňovací návrhy návrhy byly ve skrze velmi pozitivní, snažili se tedy posílit význam online platform a zdůraznit to, co nám online platformy přináší, jaké výhody mohou znamenat pro evropské hospodářství. Byly tu i pozměňovací návrhy, které se zabývaly výzvami. O nich jsme během našich předcházejících schůzí ve výboru taktéž diskutovali. Zatím to vypadá tak, že nejožahavějším tématem je zodpovědnost. Jak víte, už tu máme směrnici o elektronickém obchodu, která je velmi vydařená a která pokrývá většinu z relevantních otázek. Nicméně jsou tu ještě další problémy, například falešné zprávy a další problémy, tomto bodě tedy musíme dospět ke společnému stanovisku. Já doufám, že se všichni můžeme shodnout na tom, že svoboda projevu je pro nás velmi důležitý, důležitou hodnotou a že tedy nechceme na internetu zavádět žádnou cenzuru, ale zároveň je to tak, že platformy musí převzít odpovědnost. Musíme tedy připomenout, že mají svůj díl odpovědnosti za obsah a musíme tedy najít vhodnou rovnováhu. Doufám, že tedy během nadcházejících dní o tom budeme se stínovými zpravodaji diskutovat, protože se pod tím tedy skrývá, eh, růz, skrývají různé postoje v obou výborech. Eh, máme to kompromisy pro 36 eh, pozměňovacích návrhů a pro deset dalších to ještě připravujeme. Ráda bych poděkovala všem dalším politickým skupinám za jejich feedback. Já si myslím, že frakce, eh, všechny frakce se do té práce velmi aktivně zapojily, protože eh, pokud se na tom podílí dva výbory, tak to znamená, že je potřeba velmi intenzivní koordinace v rámci eh, frakcí, v rámci výboru a to znamená, že ten harmonogram, postup naší práce byl velmi nabitý a my jako zpravodajové se vynasnažíme, abychom za spolupráce se stínovými zpravodaji včas vytvořili kompromisní pozměňovací návrhy, tak aby ta zpráva mohla být co možná nejlepší. V této souvislosti bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům a všem členům výboru za jejich pozměňovací návrhy, protože doufám, že díky těmto pozměňovacím návrhům, díky vašemu eh, příspěvku bude ta zpráva velmi dobrá. My tedy v tuto chvíli pracujeme na těch kompromisních pozměňovacích návrzích, tak abychom tedy byli schopni pokrýt co možná nejvíce předložených pozměňovacích návrhů. Pan předseda již předeslal, že hlasování se bude konat 18. května ve Štrasburku, to znamená, že ještě máme před sebou několik týdnů, během nichž můžeme spolupracovat s dalšími frakcemi a já se velmi těším na vaše komentáře, na, naše, na vaše podněty. Děkuji, děkuji. A nyní tedy předám slovo panu Švábovi, který promluví za IMKO jménem pana uh, Živena. Děkuji, pane předsedo. Dostal jsem informace a e, takovou notu od kolegy Živéna, jak už jste řekl, nemůže s námi dnes jednat vzhledem k včerejším francouzským volbám. Nechal mi tedy některé připomínky a rád, rád bych vám je představil. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli k tomuto návrhu zprávy a jak už to řekla e, jeho kolegyně, Eh, Hena Virkunen. Teď je třeba pracovat na kompromisech, které prozatím nejsou úplně jednoznačné eh, ale tedy z malé části. Myslím si, že ta velká část textu představuje možný kompromis. Takže eh, Filip si klade následující otázku. Především k pozměňovacím návrhům ohledně klíčových věcí, jako je například definice platform, potřebujeme ji a pokud ano, jak k ní dospět. Za druhé, je třeba se znovu zabývat režimem odpovědnosti za platformy, eh, tak jak teď vlastně je eh, uveden v textu o eh, obchodu, o elektronickém obchodu a za třetí otázka spotřebitelů a otázka toho, jak lépe zajistit právní jistotu pro všechny aktéry. Za čtvrté, jak definovat vyvážený e, regulační rámec e, podle e, komise, e, který by zohledňoval e, příslušnou vhodnou míru intervencí a jak E, zajistit e, to e, vyvážené rovné manévrovací pole a zabránění těm nekalým praktikám vůči spotřebitelům. Takže šest otázek Eh, které stály u počátku tohoto návrhu Evropské komise. Jak víte, 10. května Evropská komise již předloží závěry, ke kterým sama dospěla, takže je eh, na čase, musíme si pospíšit, aby Evropský parlament mohl vystoupit ve vhodnou chvíli a ovlivnit eh, práci Evropské komise. A také proto, jak už to řekla naše kolegyně Hena, Filip pracuje na e, silném stanovisku parlamentu, tak, abychom dospěli nakonec e, k vyvážené situaci vůči návrhům komise. E, ten návrh musí být v závěru praktický, flexibilní a musí být užitečný pro podnikatelskou sféru, ale zároveň i v oblasti odměňování a práv, která v Evropě platí, musí být vše dodrženo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji vám oběma. A teď stínoví zpravodajové. A nejprve za oba výbory, za frakci S a D. Jose Banco López, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit také jménem svého kolega z Imka Sedžiho Gutierrese. A proto prosím o vaši flexibilitu. Nejdříve bych začal tím, na čem jsme se shodli s Olegou a co jsme řekli již při první výměně názoru o, to, o, té, o tomto návrhu jsme přesvědčeni, že máme dobrý základní dokument, ovšem má v sobě jeden velký nedostatek a to je sociální dimenze digitální ekonomiky. O té se vůbec nehovoří. Různé aktivity, kterým slouží platformy, tady není žádná možnost, aby pracovníci, kteří tam pracují, se mohli nějakým způsobem skontaktovat, například online. Neboť existují předpisy pro utajení nebo předpisy, které pak platí pro třetí strany, nebo které platí pro prodej či poskytování služby či výměny. A mm, toto vše je v rozporu s tím, aby ti to lidé se mohli kontaktovat. Co se týče těch kompromisu. I tam jsme eh, o tom hovořili, otevřeli jsme toto téma. Jako socialisté jsme jasně označili naše politické priority, které se snadno schrnout do čtyř bloků či všeobecných priorit. Za prvé, legislativní potřeba. Zde třeba se velice podrobně na tu záležitost podívat a podívat se i na ostatní pozměňovací návrhy frakcí. No, já to vidím takto, schrnul bych to takto. To eh, čemu momentálně dochází v rámci vypracovávání kompromisů, by mělo být zohledněno. Platformy online již existují, to víme. je od toho, co si myslíme jako socialisté, zjišťujeme, že stále existují jisté mezery a šedé zóny. V parlamentu jsme měli intenzivní eh, výměny názorů s nezávislými experty, také se zástupci komise. To bylo 22.5. v rámci pracovní skupiny Digitální vnitřní trh, kde padl nový návrh směrnice o platformách, které jak online mě slouží jako jakési mezi články a v tomto návrhu směrnice je jasně popsáno, jakým způsobem tyto platformy online slouží spotřebitelům. Pokud budeme mít pouze autoregulaci, tak se nám nepodaří odstranit stávající legislativní mezery. V tradičních sektorech existuje nekalá hospodářská soutěž a také možný sociální dumping a momentálně jsou předpisy nejasné. Jako Evropská unie bychom měli posílit digitální ekonomiku, ovšem tak, že vyjasníme právní předpisy, které se zde uplatňují v této oblasti a to celé musí být i sociálně vyvážené. Proto žádáme komisi, aby zavedla definici platform online na úrovni Unie. To celé musí být doprovázeno potřebnou klasifikací. Je třeba rozstřídit si platformy na ty, které eh, provozují svou fyzickou činnost, na ty, které nejsou zprostředkovateli a to do toho by měly spadat jak komerční, tak nekonvenční platformy. Nyní k sociální dimenzi. Momentálně jsou zde tendence, které jdou směrem až k netypickým pracovním činnostem, eh, činnostem jako či neregulované práci či práci zprostředkovatelů. Musíme zajistit, aby zaměstnanci, které pracují pro tyto platformy, měli důstojné pracovní podmínky. Momentálně tady příliš silná tendence k tomu, aby pracovníci, ti nezávislí, respektive tendence spočívající v tom, že ti nezávislí pracovníci mají příliš velkou nezávislost. Je tedy třeba, aby evropské normy platily i pro digitální pracovní trh, aby plněny. Jako frakce SAD chceme investovat do inovací a do vzdělávání, nebo je to pro nás důležité, důležité pro to, aby Evropská unie se dokázala prosadit na celosvětových trzích, a to i v budoucnu, a aby um, v Evropské unii byla vysoká míra zaměstnanosti. Dále si myslíme, že je naprosto nezbytné abychom vedle sociální dimenze zohlednili také daňovou, tedy finanční dimenzi. Potřebujeme stejná daňová pravidla pro podniky, které poskytují srovnatelné služby, nezávisle na tom, zda tyto služby nabízí online či offline. Všechny podniky, včetně podniků digitálních, musí platit své daně tam, kde získávají ze své hospodářské aktivity zisk. Pro nás je jasné, že existují platformy, které jsou velice aktivní a nejsou pouhými zprostředkovateli. A tady ta úprava ještě nestačí, není dostačující, protože jsme přišli s pozměňovacím návrhem proto, abychom zajistili rychlé rozhodovací postupy a aby bylo zachováno právo duševního vlastnictví, abychom měli zajištěnu vysledovatelnost původu obsahu. Ještě minutku, pane předsedo, neboť hovořím i jménem kolegy. Ale pan předseda říká, že hovoříte již téměř 6 minut. V pozměňovacích návrzích 255 a 257 jsme uživatelé měli kdo, k dispozici nástroje, které jim pomohou rozeznat fake news online a nelegální obsahy. A ještě Další informace, co se týče EKR. Daniel Dalton má tady slovo, je to s tím Děkuji, pane předsedo. Eh, já tady budu mluvit eh, později. Děkuji Eh, takže eh, pan Dalton a pan Van Bosiu. Eh, my jsme tedy naše stanovisko EKR představili již na zasedání stínových zpravodajů. Já se domnívám, že bychom tady neměli v rámci online platform zasahovat do dalších oblastí legislativy. Měli bychom dbát příliš na, spíše na to, aby tedy stávající pravidla byla vymáhána a Eh, neměli bychom tedy se soustředit eh, na nové obchodní modely pouze proto, že jsou tedy obchodní modely. Já moc nechápu eh, tu pozici, která hovoří o nekalé konkurence. Já se domnívám, že právě tato zvláštní situace pomohla tomu, že některé online platformy dosáhly úspěchu a to souvisí s sociálním dumpingem. Já si musím, musíme si tedy uvědomit, že internet demokratizoval svět svět více než cokoliv jiného. Dává to obyvat, občanům velká práva a já si myslím, že právě online platformy jsou dobrou věcí, jsou eh, skvělým příkladem tohoto postupu, protože eh, práva jsou odnímána zaměstnavatelům a eh, získávají je zaměstnanci. Mají možnost si určit svůj vlastní život, rozhodnout si o svých vlastních životech. Eh, lidé, kteří předtím neměli žádné možnosti, v tuto chvíli rozvíjejí kariéry. To znamená, že jsou tu nové možnosti pracovních postupů a já si myslím, že to bychom měli vyzdvihnout. Pokud se podíváme na některé konkrétní věci, tak pokud jde o definici platform, tak se nedomníváme, že je potřeba vytvořit definici zastřežující a všeříkající definici, protože bychom to měli definovat podle jednotlivých odvětví. Na základě toho bychom tedy určili, co platforma je a co ne. Souhlasíme se zpravodaji a s dalšími e, kolegy, kteří hovoří o tom, že bychom měli um umožnit vznik evropských platform, tak aby Evropa byla prostředím, kde budou eh, moci vzkvétat všechny eh, platformy. To nepochybně tedy eh, pomůže všem, v prvé řadě eh, Evropanům. Domníváme se, že to je tedy ten nejlepší způsob, jak podnítit eh, inovace a hospodářský růst. Pokud jde o zodpovědnost, tak se domnívám, že musíme postupovat velmi opatrně, protože platformy musí dodržovat evropská pravidla, ale zároveň eh, si musíme uvědomit, že zodpovědnost zprostředkovatelů je zároveň nebo zároveň musí tedy dostat otevřenosti internetu a zároveň jakékoliv pravidlo, které by se týkalo odpovědnosti spotřebitelů a zprostředkovatelů, tedy musí zůstat technologicky neutrální. Domníváme se, že ve návrhu zprávy je celá řada pozitivních eh, stanovisek. Eh, také je tu řečeno, že je důležitá důvěra uživatelů, to je podstatná součást sdílené ekonomiky. A je to tedy eh, naprosto zásadní. Myslím si, že můžeme eh, ještě rozvíjet to, co je tu řečeno o datech a tocích dat. Je to eh, důležité pro podniky, které tedy působí v globálním měřítku a je to důležité pro jejich spolupráci s obchodními partnery v celém světě. Je důležité, aby, tedy, aby mohli profitovat z datových toků. Myslím si, že návrhy, které byly předloženy, jsou velmi dobrým výchozím bodem pro naši společnou diskuzi. Já bych rád poděkoval oběma zpravodajům za jejich dosavadní práci a doufám, že se nám tedy podaří v tomto duchu eh, spolupracovat i do budoucna. Doufám, že se nám tedy v nadcházejících dnech podaří předložit velmi dobrou zprávu. Děkuji vám za tyto komentáře a nyní tedy jménem ALDE, eh, frakce ALDE, ne výboru ALDE, ale frakce ALDE a jménem vý, obou výborů eh, předám slovo paní Kalas. Prosím, máte slovo eh, ano, já budu hovořit za dva, takže prosím nastavte hodiny na šest minut. Já vím, že vy postupujete, pokud jde o čas, velmi přísně. I já bych ráda poděkovala oběma zpravodajům za jejich práci na této zprávě a děkuji také za kompromisy, obě ty sady kompromisů, které jsme již obdrželi a na kterých pracujeme. Musím říct, že v těch kompromisech je celá řada pozitivních věcí, to znamená, že je to vyzdvěžená role online platform při vytváření příležitostí jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Kromě toho souhlasíme s tím, že se musíme zabývat zvláštními otázkami spjatými s mezipodnikovými vztahy. Eh, především jde o transparentnost, eh, o unilaterální jednostranné změny poplatků a tak dále. Domnívám se, že je to důležité především pro malé podniky a mikropodniky, protože právě tyto podniky, tyto subjekty spoléhají na Eh, platformy jako na vznik a zdroj svých obchodních příležitostí. ALDE by se zároveň chtělo zaměřit na to, aby eh, byly byla prováděna stávající pravidla, dříve než budeme přijímat novou legislativu. Eh, myslím si, že nová legislativa by měla být přijímána pouze tehdy, pokud je tu jednoznačný problém, který musíme vyřešit. Eh, domníváme se, že by tu bylo něco eh, špatně, pokud jde o právo hospodářské soutěže a online platformy. Myslím si, že bychom se tedy měli nejprve postarat o to, abychom dostali pod podmínkách nových obchodních modelů, aby to tedy odpovídalo digitální éře Měli bychom se zaměřit na dopad dat a e, subjekty by měly mít možnost rozhodovat rychleji. E, a třetí poznámka, a to je ta nejdůležitější věc, kterou chci k návrhu zprávy říci, to je tedy zodpovědnost online platform. E, je to několik odstavců, které se všechny týkají stejné otázky. Zároveň to ale popisují jinými slovy a tím tedy vytváří spíše zmatek. My tady komisi žádáme o jednu věc a žádáme o něco také platformy. Tyto odstavci, tyto odstavce se dívají na odpovědnost pouze z hlediska e, podniků, ne z hlediska spotřebitelů a e, není tu, nejsou tu vůbec zmíněna základní práva spotřebitelů. Já si myslím, že to není nic zanedbatelného. Musíme si uvědomit, že sem spadá projeva, svoboda projevů a e, pokud bych měla být konkrétnější o těchto odstavcích, tak bych ráda položila následující dotaz. E, za jaký obsah mají být online platformy zodpovědné? Já se domnívám, že pokud tedy e, budeme toto popisovat, tak to bude nepřesné a možná, že by pro platformy potom bylo jednodušší vůbec nepodnikat. Já vím, že ta situace je velmi složitá. My jsme sami k platformám přednesli několik komentářů, to znamená, že otázka zní, kdo posoudí, které obsahy už jsou nevhodné. Naše frakce podporuje odkaz na nelegální obsahy, pokud tedy platforma si bude věnoma toho, že eh, mm, jsou eh, na jejich stránkách obsaženy nějaké nelegální obsahy, tak musí přijmout kroky. Zároveň je potřeba eh, zabránit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 Je potřeba tedy bojovat proti nelegálnímu obsahu, eh, ale musíme velmi jasně stanovit, které obsahy jsou povoleny a které obsahy naopak eh, povoleny nejsou. To znamená, že my nepodporujeme požadavek všeobecného monitorování. Eh, soud k tomu řekl, že pokud dochází k porušování práv individuálních občanů, tak to zároveň nesmí vést k cenzuře. Musíme si tedy uvědomit, eh, že eh, je to spjato s otázkou, co je správné, co, co správné není, co je první a co ne. Pokud se podíváme na to, nebo vezmeme v potaz skutečnost, že většina eh, platform nepochází z Evropy, ale z Ameriky, z Číny a tak dále, tak moc nerozumím, proč by zpravodajové mm, tady měli vybízet neevropské platformy, aby eh, svůj obsah posuzovali. My tedy eh, vyzýváme komisi, aby prověřila platné systémy v tomto ohledu, tak aby tady vznikla větší právní jistota pro podniky a také větší jistota pro eh, spotřebitele, pro uživatele tak aby e, nedocházelo k situacím, které budou spochybňovat platnost směrnice o elektronickém obchodu. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Michel Raimond, který promluví jménem skupiny Zelených a také jménem výboru ITRE. Julia, Reda Julia Reda e, vlastně hovoří první. Děkuji, pane předsedo. Jak už řekl kolega, budu hovořit eh, jménem obou výborů. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, zpravodajům za druhou várku kompromisních pozměňovacích navrhů a obecně tam je mnohem více věcí, se kterými můžeme souhlasit. U toho prvního souboru e, návrhů kompromisu je ještě hodně problémů. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že u této zprávy vnímáme opravdu přidanou hodnotu. Je důležité se soustředit na ty oblasti, kde, které zatím nejsou pokryty legislativou komise, takže si myslíme, že je dobré mít odstavce k směrnici e, a BMS, kde už je rozpočtový výbor velmi blízko konce. A otázka odpovědnosti, myslíme si, že je opět důležité zdůraznit, že směrnice o elektronickém obchodu musí být základem pro všechna naše jednání a já vítám to, co říká zpravodaj ohledně významu směrnice o elektronickém e, obchodu pro internetové prostředí a především nepodporujeme žádný odkaz na posilování monitoringu, protože si myslíme, že to eh, opravdu eh, je eh, protichůdné se směrnicí o elektronickém obchodu, která zakazuje takový monitoring, ale pak je to také otázka rozhodnutí, předchozích rozhodnutí soudního dvora, kde se takovýto monitoring kvalifikuje jako ingerence do osobních důvěrných informací. Rovněž jsme měli řadu dalších diskuzí z členských mi zeměmi ohledně případných dalších návrhů. Zásadní problém, který jsme definovali v diskuzích na národní úrovni, je, že ty nenávistné projevy a e, vlastně umělé zprávy nejsou trestné podle e, šetření Rady Evropy vlastně 15 toho, co, jenom 15 toho, co je klasifikováno jako nenávistný projev, představuje překročení právního rámce té které země. Takže to je velice důležité si uvědomit a je obtížné požádat platformu, aby v tomto směru přijímala nějaká opatření. Bylo by mnohem užitečnější se zabývat vlastně eh, vhodností toho trestního práva, přiměřeností toho trestního práva na národní úrovni. Pak je tu další zásadní problém, odlišné ty typy e, obsahu, včetně právního obsahu, mohou vyžadovat specifické přístupy a legislativní návrh e, ohledně notice and takedown e, režimu by mohl být v tomto směru nejvíc nápomocný. Jde tedy o to, aby platformy měly jasnější přehled o tom, jaké povinnosti mají, jakými postupy se mají ubírat u nenávistných projevů. Je to vlastně Eh, otázka nepra, eh, nelegálního obsahu či něčeho jiného. Eh, někdy je to ne otázka toho ne, legálního obsahu, ale spíš kontextu, v jakém je to či ono využíváno. A pak jsou tady další kontexty, například otázka odstraňování obrázků, zneužívání dětí kde vlastně nechcete tu dotyčnou osobu vlastně eh, informovat o tom, že jste něco stahli, protože nechcete eh, vlastně narušit to vyšetřování, zatímco u věcí, které se týkají autorského právu, tam, práva, tam je tomu obráceně. Tam prostě eh, chcete tu osobu informovat, aby měla možnost věci napravit. Takže určité návrhy ohledně toho, jak postupovat a také Eh, návrhy toho, jak mají postupovat ti, kteří se odvolávají proti určitým řízením, určitým postupům, určitým krokům. A pak je tady ještě jeden problém s návrhem kompromisu. Na několika místech jsou takové nedbalé poznámky ohledně o eh, vlastnictví údajů a já nevím, jestli toto má být odpověď na otevřenou otázku položenou eh, komisí ve svém sdělení o o eh, konektivitě počátkem roku, eh, kde se hovořilo vlastně o šesti možnostech ohledně eh, dat generovaných strojů a pouze v jednom případě se vlastně hovořilo o zavedení principu vlastnictví údajů. My si myslíme, že, by to, že to je špatný přístup. Myslíme, že tady musíme mít specifický návrh, který by se zabýval tímto sdělením a tím, co parlament chce navrhnout. Budeme například podporovat default contract rules, pro uživatele, chceme mít eh, nějaké aplikace, inter, eh, eh, rozhraní aplikační a tak dále. A měli bychom se tedy zabývat vlastnictvím údajů v tomto kontextu a ne vlastně, aniž by prošlo to diskuzí Eh, to nějak eh, rozsekávat. Eh, pak otázka transparentnosti a spravedlnosti, tak to si myslím, že to, co tady je navrženo, je dobrým začátkem diskuze. V tomto směru obecně souhlasíme s tím směrem, kudy se to téma ubírá a myslíme si, že prostě je tady ještě zapotřebí hodně pracovat na těch kompromisech, ale jsme rádi, že se věci dějí tak, jak se dějí. Děkuji a to je konec seznamu stínových zpravodajů a jako e, předseda, dosavadní předseda tohoto zasedání předávám slovo předsedkyni IMKO. Ano, máme tady ještě několik žadatelů o slovo. Prosím, kolega Dante. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Zcela stručně. Rád bych tady nám nesl několik mých úvah. Jedná se o záležitosti, o kterých již, myslím, velice dobře pohovořili i zpravodajové. Výzva je obrovská. E, máme tady co činění se světem, ve kterém se přesně nevyznáme. Vše je velice komplexní, ale týká se to našeho každodenního života. Jde tedy o pravidla a povinnosti, které mají platit i v digitálním světě. Například otázka odpovědnosti. Zde jde i o budoucnost digitální ekonomiky, o její důvěryhodnost, o důvěryhodnost platform samotných. Nepotřebujeme nutně více pravidel, potřebujeme dobrá pravidla. A neustále tady odcházíme na směrnici o internetovém obchodování. To je jistě pravda, ale je třeba, abychom se měli na pozoru. V této směrnici jde o zboží, ne o služby. Tedy no, platformy mají v sobě tolik aspektů, je to tak široké, eh, pokrývají tolik z našeho života. Nechceme nikoho znevýhodnit, ani uživatele, ani spotřebitele samotné. Takže to téma je skutečně velice relevantní velmi aktuální. Pohleďme pouze směrem k USA, tam se o platformách diskutuje velice. Jejich platformy jsou ještě rozvinutější než naše. A již se hovoří o tom, zda už v současnosti nedochází ke znevýhodňování jistých sociálních tříd, což samozřejmě také souvisí s autory a s těmi, kteří vytvářejí platformy. Tedy je to souhra celé řady aspektů. Týká se to také politiky a svobody. Všichni víme, alespoň je to, má zkušenost to takto potvrzuje, že často aktuální politické dění také probíhá prostřednictvím platform, což vlastně ovlivňuje celý demokratický proces. A proto musíme být na pozoru, je třeba si to velice dobře promyslet, ale uh, být znepokojeni, to je pravda, ale musíme pochopit a rozpoznat i veškeré šance, které v sobě platformy skrývají a jaký zásadní dopad to má na hospodářský život. Děkujeme oběma zpravodajům. Děkuji. Děkuji. Jsem rád, že jsem opět mezi vámi. Je tu Celá řada společných prvků eh, těchto platform vytváří nové příležitosti pro spotřebitele, vytváří to efektivní cenovou konkurenci, nicméně podíl Evropy na online platformách je velmi nízký. To znamená, že musíme věnovat pozornost tomu, eh, abychom tedy dohnali naše kolegy v Asii a ve Spojených státech. Souhlasím tedy s pozměňovacími návrhy, které se týkají malých a středních podniků eh, a eh, především o to, že je tedy potřeba podporovat eh, kvalifikaci, digitální schopnosti, dovednosti, pokud jde o online platformy. Souhlasím také se zmínkou o eh, nařízení o elektronickém obchodu. Musíme si uvědomit, eh, že budoucí inovace, tedy nes, budoucím inovacím nesmí stát nic v cestě. Někteří kolegové ve svých pozměňovacích návrzích hovořili o tom, že by ty online platformy měly být řešeny v rámci jednotlivých odvětví, že by to bylo lepší, než vytvářet novou definici online platform. My už jsme na předcházejícím společném jednání hovořili o tom, že některé platformy nabízí infrastrukturu, jiné platformy nabízí služby a proto se domnívám, že paušální definice by mohla negativním způsobem ovlivnit inovaci a my musíme dbát na to, abychom inovace v Evropské unii žádným způsobem eh, neomezovali. Pokud jde o zodpovědnost, Eh, online platform, tak mm, musí tady používat samoregulační opatření, tak aby zabránili prezentaci nelegálního obsahu, zároveň ale nesmí zasáhnout do svobody projevu. Eh, mnoho online platform eh, zdůraznilo, že je tedy že mají revizní systém. Já si domnívám, že eh, je důležité, aby tedy tento eh, systém revizí byl eh, pokryt směrnicí o nekalých obchodních praktikách. My tedy musíme nabídnout online platformám nástroje v tomto ohledu, tak jak navrhly některé pozměňovací návrhy. Já tedy děkuji oběma spoluspravodajům a přeji jim hodně štěstí do budoucí práce na tomto dokumentu, který je pro budoucnost Evropy tak důležitý. Děkuji a nyní Sandra. La Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla zpravodajům také poděkovat za práci, kterou odvedli. Celá ta ekonomika platform Eh, spočívá na loajálnosti eh, platform a na důvěře, eh, kterou platformám vlastně dávají spotřebitelé. A my, když se dnes ptáme Evropanů, tak je jich nějakých 22% pouze, eh, kteří mají důvěru v platformy a obecně v sítě. Takže co já si myslím, že je opravdu důležité, je posílit tu lojalitu platform a důvěru spotřebitelů, eh, což by mělo vést eh, různými cestami. Některé z nich tady byly jmenovány, odpovědnost, angažovanost platform a proč to neříct, i e, přes určité povinnosti, povinnosti poskytovat informace spotřebitelům e, ohledně pracovně právních věcí a e, také to celé by mělo být ještě posíleno silnější spolupráci, spoluprací mezi platformami a právními orgány. Já bych chtěla ještě říct pár slov k těm komentářům, které se E, vlastně zabývají e, jejich renomé. Tady bych e, chtěla hodně plédovat za, určitý, za zavedení určitého mechanismu certifikace těchto komentářů. Samozřejmě jde o to najít určitou vyváženost, protože co je pro nás důležité, a to je také nutné připomenout, je, že nemůžeme rozbít tu dynamiku inovací a růstu těchto platform zároveň. Děkuji. Eh, Děkuji, paní eh, předsedkyně. Pan Buzek se před chvíli zmínil o francouzských eh, volbách o prvním kole, které se odehrálo včera. Všichni znáte výsledek a asi si všichni klademe otázku, především když pracujeme na takovémto tématu. Já obhajuji myšlenku, že je třeba vždy měřit i ty záporné důsledky. Toto je otázka jednotného evropského digitálního trhu. Já jsem hodně pro, slyšel jsem řadu kolegů hovořit o výhodách pro klienty a myslím, že bychom se měli také zabývat výhodami pro občany, o tom, co by mohlo být vy, eh, výhodami pro eh, pracující, protože tady jsou eh, otázky toho, kdo Evropu nenávidí. Nepleťme si ty e, boje. Pokud chceme ještě tvrdší konkurenci, e, tak víme, k čemu to vede. Víme, kam nás to dovádí, e, to posilování konkurence mezi pracovníky v Evropě. Ale ano, digitální trh, ale co s ním? Jaké nástroje budeme mít k dispozici, abychom pracovali na sociální harmonizaci, abychom pracovali na daňové harmonizaci? Já tady slyším celou řadu kolegů, kteří i zde kritizují eh, eh, migranty a eh, obvinují je z toho, že dělají sociální turismus, ale nikdo si nestěžuje na firmy, které dělají daňový turismus. Podívejme se na velké telefonické firmy. Všechny delokalizovaly své velké platformy, svá call centra do Afriky či Azie. Všem jde o rentabilitu a to je to první a poslední. Takže já si myslím, že v tomto směru řada investorů bude jistě umět hledat i nadále ty nejlevnější místa na této planetě. Nemusíme se o ně obávat. Děkuji, já bych se chtěla také vyjádřit pár slovy. Děkuji spolu, spoluspravodajům za eh, kompromisy. My si musíme uvědomit, že už je tu celá řada legislativních aktů, které se týkají platform. To znamená, že je důležité, aby legislativa, o kterou v tuto chvíli žádáme, dobře ladila se stávající legislativou. Pokud tedy Například eh, společnosti zavádějí směrnici o eh, internetové bezpečnosti, tak je důležité, aby to bylo ve vzájemném souladu, abychom eh, tady do toho nevnesli zmatek. To znamená, že i někteří z vás hovořili o tom, že je potřeba, abychom do toho vnesli více jasno, abychom tedy dbali i na stávající legislativu. Pokud jde o zodpovědnost prostředkovatelů, tak režim zodpovědnosti spotřebitelů, který je obsažen ve směrnici o elektronickém obchodování, je naprosto jasný a je také důležitý pro celou řadu eh, subjektů, které v této oblasti eh, působí. Já si myslím, že právě Julia Reda se velmi jasně vyjádřila o těch potížích, které tyto subjekty mají. A pokud je e, tedy žádáme, e, aby přijali nějaké kroky pokud proti e, nelegálním obsahům, tak musíme být naprosto jasní v těch pravidlech, v těch postupech, protože by to velmi snadno mohlo vést k tomu, že budou destabilizovány jiné oblasti digitální sféry a zamezí to inovacím. Já tedy doufám, že při sestavování kompromisních pozměňovacích návrhů tedy eh, dospějete eh, k hodnému eh, kompromisu, tak abychom tedy vyslali velmi jasné poselství. My víme, že právě toto pojetí zodpovědnosti je tedy základem, ve, ze kterého vycházíme. Pan Danty se něčemu podobnému věnuje ve své zprávě o sdílené ekonomice. Já se domnívám, že by to tedy mělo být ve vzájemném souladu a nemělo by to navzájem kolidovat. Tolik tedy několik obecných komentářů z mé strany a nyní bych se ráda zeptala, komi- eh, jestli je tu někdo z komise, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit. Yeah, thank you, Madam Chair. Um, přes... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád nejprve připomněl kontext, ve kterém se tedy nachází ta politika týkající se platform. My tedy chceme, aby se e, jednotný digitální trh rozvíjel a aby přinášel kýžené plody, ať už jsou to pracovní místa, inovace nebo podobné věci. To znamená, že to je výchozí bod. Chceme tady evropské e, online platformy, e, se rozvíjely, protože zatím jejich podíl není dostatečný. Chceme tedy vytvořit eh, legální rámec, který by to umožnil. Chceme umožnit, aby evropské online platformy vznikaly a tím tedy eh, chceme reagovat na výzvy, které jste správně definovali. To znamená, že chceme vytvořit dobře fungující rámec, který bude ku prospěchu všem eh, platformám, podnikům, občanům, eh, spotřebitelům. Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že platformy přinášejí velké výhody. Zároveň jsme si vědomi i toho, že jsou s tím celé řad, eh, je s tím zpěta celá řada problémů. Eh, je to dáno tím, že ty platformy působí jako si strážci, kteří vlastně mm, rozhodují o tom, kdo bude mít přístup k informacím. Bylo to řeč o transparentnosti, spravedlivém přístupu, eh, musíme být tedy velmi obezřetní eh, v tom, že tedy eh, vytvoříme podmínky ve kterých budou moci dobře fungovat eh, jak platformy, tak jejich uživatelé a zároveň, jak už zaznělo, nechceme bránit inovacím. Pokud jde o zodpovědnost, tak eh, už tu zaznělo, že jde především o nelegální obsah tam je tedy ta legislativa nejvíce relevantní. Pokud se podíváme na směrnici o elektronickém obchodování, tak tady chceme bojovat proti nelegálnímu kontextu, ale zároveň se dostáváme na velmi tenký let, pokud jde o základní práva. To znamená, že tady musíme postupovat velmi obezřetně. Pokud jde o otázku definice, jestli je potřeba, tak my jsme poměrně skeptičtí. Myslím si, že paušální řešení by mohlo být kontraproduktivní. To znamená, že i v tomto ohledu musíme být velmi opatrní. Potřebujeme tedy eh, pružné eh, odpovědi na výzvy, které se tu před námi otevírají, ale zároveň nesmíme zajít příliš daleko. Dobře, děkuji. Eh, chcete to krátce schrnout? Dobře. Musíme tedy za čtyři minuty zahájit druhou část naší schůze ve Eh, na opačné straně parlamentu, ale můžete ještě krátce pohovořit. Comments. Že velmi stručně budu reagovat na vaše připomínky. Eh, zase to byl velmi dobrý příspěvek a zatím ještě není, eh, nejsou všichni spokojeni s našimi kompromisy, takže máme před sebou určitý objem práce, ale zdá se, že všichni jsou, touží po spravedlivé rovné hospodářské soutěži napříč Evropou. Ale teď je otázka, tedy těch nástrojů, eh, takže větší transparentnost a spravedlivá soutěž i pro eh, platformy. Myslím, že je důležité, abychom eh, nezahltili Evropu regulacemi, protože přece všichni souhlasíme s tím, že chceme inovace. Já si nejsem jistá, že tak sdílím ten skepticismus ohledně samo, se, seberegulace, samoregulace. Myslím, že to v řadě případech v Evropě funguje a myslím, že to je rovně rovněž v zájmu těch platform, aby jim lidé věřili. Eh, samozřejmě už teď máme eh, existující eh, regulace a je třeba zajistit, aby to bylo dobře implementováno. To musíme bedlivě sledovat dřív, než tady budeme přicházet s novými návrhy. Chci všem poděkovat za připomínky, byly velmi užitečné a těším se na další práci s vámi a na závěr doufám, že nakonec budou všichni, téměř všichni spokojeni. Předsedkyně, ano, budeme se zabývat ve společnosti společném výboru 18. května těmi pozměňovacími návrhy a budeme hlasovat. A všem děkuji za účast a jak už jsem řekl, náš výbor pro vnitřní trh se začne, začne eh, jednat za několik málo minut. Eh, a my začneme za zhruba minutu eh, v stejném sále. Pro výbor ITRE je to teda situace mnohem jednodušší. Všem